Okay. Mrs. Spinelli, do you... Uh, pane Zdechovský, jestli slyšíte českou kabinu, pane Zdechovský, slyšíte českou kabinu, my budeme pracovat, pracujeme, ano? Va- vážení kolegové, uh, chtěli jsme se ujistit, eh, že budeme všichni moci hlasovat, takže jsme připraveni, kompromis číslo jedna a zahajujeme. Je to zahajujeme pozměňovací návrh 6, 7 a zahajuji hlasování. Prosím. Zamítnuto. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis číslo jedna Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo dvě. Jinak česká kabina se omlouvá, protože nám bylo řečeno, že pracovat původně nemáme, tak se omlouváme a samozřejmě v tuto chvíli už pracujeme. Článek 3, kompromis 2, zahajuji hlasování. Není to tak, říká pan předseda? Ne, kolegové, je to pozněcí návrh číslo 300. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis číslo 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování. Je to strana 17. Kompromis číslo 3. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Je to strana 19, kompromis číslo 4. Schváleno. Kompromis číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 6. Schváleno. Kompromis číslo 7. Je to strana 32. Eh, zahajuji hlasování. Je to strana 32. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 8. To je strana 40 a já zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Kompromis číslo 9, což je strana 41. Končím hlasování schváleno. Kompromis 10, je to strana 44, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11, což je strana 45, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 12 je také na straně 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 13, strana 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14, strana 48, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15, rovněž na straně 48, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 16, strana 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 17 na straně 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 18, strana 51, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 19, strana 53, zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 20. Strana 54, zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 21 eh, na straně 55. Končím, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 22 na straně 57. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 23 na straně 58. Zahajuji hlasování. Strana 59, kompromis 24. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 25, eh, pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis 25, strana 60. Pozměňovací návrh? Ne. Tak končím hlasování. Pozměňovací návrh 7.00 a 7.01. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 27. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozněcí návrh 769. 769. Je to strana 70. Všichni hlasovali? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Kompromis 30 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 94, je to strana 83. To jsou všechno stejné pozměňovací návrhy. Na straně 83 a 84 zahajuji hlasování. Má, máte všichni odhlasováno. Je to až po pozměňovací návrh 880. Tedy, kol, vážení kolegové, kompromis 31, strana 81. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 33 na straně 90. zahajuji hlasování, končím hlasování, je schváleno. Na straně 93 máme stejné pozměňovací návrhy. 953, 954, 955, 956. Já se omlouvám, kolegové, tohle, tohle hlasování rušíme a měl to být původně kompromis 33. Úplně nahoře, mě, já jsem si toho nevšiml. Eh, kompromis číslo 33, úplně nahoře na straně 92. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. A hlasovali jste? Strana 92. Končím, zahajuji hlasování, končím hlasování, to je schváleno. Teď se dostáváme k těm stejným pozměňovacím návrhům na straně 93, 953, 954, 955, 956. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Paní Stevens? procedurální otázka. Mohu jenom dokončit hlasování? Paní Stevens, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Paní Stevens. A děkuji. Van uw groep. Tady, eh, tady se jedná o hlasovací seznam pouze eh, vaší skupiny. Já to mám na mém seznamu na jiné stránce, takže prosím jenom ty eh, eh, Prosím, že říkejte stránku, když hovoříte o těch pozměňacích návrzích. Já jsem pracoval s tím, eh, co má tady předsedané. se seznamem SAD. Já jsem se snažil vám to ujednoduš, zjednodušit tím, že vám budu říkat čísla stránek, ale moc se vám to nezjednodušil. Ono se to někdy nevyplatí se snažit, takže nebudu to říkat. Eh, poz, eh, pozměňovací návrh 957. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 958. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. A další pozněcí návrhy, ty stejné, 960, 961 a... Co? Kde je? Vote is closed. That's rejected. Amendment 98. Amendment 98. Vote is open. A pozměňovací návrh 98. Ehm, Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. pozměňovací návrhy 969, 970, 971 až 974. To jsou identické pozměňovací návrhy a já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 34, eh, kompromis 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 36. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 991. Zahajuji hlasování. 991. Končím hlasování. A FED uh, 23. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno 993. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 994. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 996. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 997. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 37. Končím hlasování. Přijato 38. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1, 0, 0. Ne, ty jsou identické. Takže 10.11. Zahajuji hlasování. Já vám neříkám ta čísla stránek. To vám neříkám. Tu chybu už neudělám. 10.11. Všichni hlasovali. Končím hlasování, je to zamítnuto. A 108 a 10, 12, ty jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Takže teď přijdeme eh, k citacím 1 na 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Z- zamítnuto 1 na 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to na pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to Zamítnuto šest. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1.1.8, protože 1.1.7 padá, takže já zahajuji hlasování, končím hlasování. 1.1.9 a 120 zahajuji hlasování. 113 eh, zahajuji hlasování, končím hlasování. A FED 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 137. Zahajuji hlasováním, končím hlasování. Zamítnuto. AFED 7. Musíte si sami najít stránku. Já vám tu stránku už neřeknu. To, to je jasné, že už vám ji nebudu říkat. Můžu vám říkat uh, úvodní ustanovení. Je to úvodní ustanovení 22. Ne, paní Gomez, já vám neřeknu prostě ta čísla stránek, protože to tady není dovoleno. úvodní ustanovení 38a. Dva, šest, pět. Schváleno. Pozněcí návrh devatenáct. Pozněcí návrh 268. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. AFED 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. AFEM 9, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Potom eh, pozněvací návrh 277, eh, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. A čeká nás konečné hlasování Text je tedy upraven a já zahajuji hlasování. Jmenovité hlasování hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže je to přijato a přecházíme k, v, k hlasování o vyjednávání, o zahájení vyjednávání. Končím hlasování. Čtyřicet jedna pro, čtrnáct proti, takže přijato. Thank you, colleagues, for your Děkuji eh, za velkou kázeň, vážení kolegové, v průběhu hlasování. Colleagues, we will now... Colleagues, we do need to move um, promptly to the next... Uh... A přistoupíme hned k dalšímu hlasování. Všem eh, blahopřeji. Vážení kolegové, v tuto chvíli už přistoupíme k dalšímu hlasování a to je systém ETIAS o oprávnění cestování. Zpravodaj je uh, Kingo Gal. Eh, eh, Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům poradcům, asistentům i sekretariátu za tu vynikající práci, kterou odvedli ve velmi krátkém čase. Mám eh, z toho opravdu radost, velice jsem si to ocenila, ačkoliv jsme se neschodli úplně na všem, tak eh, myslím, že to je skutečně velmi dobrý výsledek a je to výsledek všech. Děkuji. A v tuto chvíli přistoupíme už k hlasování. Budeme hlasovat eh, ke kompromisu 70. Zahajuji hlasování. Sorry, we have to see. The procedure B is the first vote. Procedure B. Because it's split two in two. Reports, so the first report. Ah, yeah. Sorry, colleagues, just to explain, um, just some quiet, please. Uh,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 k článku 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A teď budeme k tomu upravenému textu hlasovat uh, jmenovitě. Já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 42 pro, 13 proti. A teď už budeme hlasovat o rozhodnutí o vstupu do vyjednávání, o zahájení vyjednávání. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 43 pro, 13 proti, takže blahopřeji. So now we come to the second part. Teď se dostáváme ke druhé části. Vážení kolegové, v tuto chvíli se dostáváme ke druhé části, což je ten hlavní eh, hlasovací seznam. A začínáme u 146, 147, 148, což jsou identické pozměňovací návrhy a já zahajuji hlasování. Can I use yours? The vote is closed. That is rejected. Zamítnuto. A compromise in Article 1. Kompromis eh, k článku 1. Zahajuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 337. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Kompromis k článku 2. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Kompromis k článku 3. Zahajuji hlasování. Schváleno. Kompromis k, č- e, k článku 4 zahajuji hlasování. It's carried. Compromise on Article 6. Vote is open. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 390 je další pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. A kompromis k článku 7. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno kompromis 8. is closed. Česká kabina oznamuje, že bohužel musíme nyní přerušit eh, vysílání z české kabiny. Můžete ale nadále hovořit česky. Vaše sdělení bude přetlumočeno z jiných kabin. Ten, vote is open. Closed. Carried.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 Česká kabina oznamuje, že bohužel musí přerušit eh, vysílání v češtině. Můžete ale nadále hovořit česky. Vaše sdělení bude přetlumočeno z češtiny do eh, ostatních jazyků. Můžete nadále poslouchat jiné jazyky, například slovenský kanál, který je na čísle 19. Opakujeme, můžete nadále vystupovat a hovořit v českém jazyce, vaše sdělení bude přetlumočeno. Omlouváme se ještě jednou za vzniklé nepříjemnosti a přejeme hezký den. Vote is closed. Carried.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 Så att man måste se detta som en stor säkerhetsrisk och ha ett bättre utbyte med informationen där, tycker jag i alla fall. Tack! Thank you very much. Um, DNF is not present, so we go further to the other members. I have the indications by Ms. Infeld, Ms. Chinichi, Ms. Hohlmeier, and Ms. Sippel, and please indicate if there's anybody else. Ms. Infeld.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 Amendment 183, vote is open. Closed. Carried. 184, vote is open. Closed. Carried. 185, vote is 185. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 186. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kont 55. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kont 56. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Body odůvodnění 188, 189 společně zahajují hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis ZA. Zahajuji hlasování. ZA. Konec hlasování. Přijato. Jury 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Jury 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Jury 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Jury 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Jury 7. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 198 Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 199 Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kont 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Jury 8. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Jury 9. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 201 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis ZB zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 230, 213 zahajuji hlasování. 2, 1, 3, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 5 eh, a Jury 14 dohromady. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato návrh 215. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Jury 15, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 216, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 217, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kont 5, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kont 6, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Jury 16, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 218. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 219. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 220. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o upraveném textu jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. 51 hlasů pro 5, proti 0 se zdrželo. Teď budeme hlasovat o rozhodnutí o vstupu do vyjednávání. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato 50 hlasů pro 5 proti 0 se zdrželo. Blahopřejeme. Blahopřejeme panu Fosovi, panu zpravodaji. Blahopřejeme. colleagues, um, Kolegové, kolegové, jenom pro informaci, počkejte si prosím, eh, hlasování jsme ukončili brzy a proto eh, máme teď pauzu do 12.30, protože jsme tak rychlí. Takže další část programu začne ve 12.30 a to je společné zasedání s výborem Econ. Takže teď přestávka do 12.30 Děkuji vám mnohokrát za spolupráci s hlasováním. Konec hlasovací doby. A pokračovat budeme ve 12.30.